pánové z frakce ALDE a e, frakce Sjednocená levice jsem dostal žádosti o jmenování členů do výboru a meziparlamentních delegací. To je e, seznam, který bude součástí zápisu z tohoto jednání.